složkách. Já si nedovedu představit to, že eh, v roce 2010, eh, tedy z roku 2010, budeme mít eh, stejnou úroveň této položky a že e, veliká část bude nesena členskými státy. Já se domnívám, že i z tohoto hlediska je nutné se na návrh rozpočtu podívat skutečně do detailů a já tedy nyní také musím bohužel odejít, ale nechápu kolegu Alvara, který říká, že rozpočet, e, který byl předložen, e, se nehodí k ničemu. No, dobře, nehodí se nějak moc, ale nesouhlasím s jeho závěrem, kdy říká, že ten rozpočet je příliš vysoký. Já se domnívám, že ten rozpočet je příliš malý. A zde upozorňuji, pane předsedo, také na to, co bylo řečeno k EAD, tedy k eh, Evropské vnější službě Vztahy mezi národními rozpočty a evropským rozpočtem musí být skutečně napraveny a musíme vidět, kde je výhoda toho, že některé věci se řeší na evropské úrovni a pokud eh, se neprojeví pozitivum, tak to také nebude moc dobré. Takže děkuji Juto a já prosím všechny, aby se vyjadřovali stručně. Eh, my zatím nerozhodujeme, máme však plný pořad jednání jednání. A proto také potřebujeme ještě do eh, konce tohoto dopoledne projednat také návrhy eh, Reimera Bergeho, který eh, je vlastně, které jsou určitým pokračováním toho začátku. Laso Surian, prosím. Köszönöm a szót, elnök úr. Megfogadom a tanácsát is. Děkuji, pane předsedo. Já budu skutečně stručný a zatím, co jsem naslouchal předřečníkům, mě napadla taková božská věc. A sice byli jsme svědky eh, vynikající eh, polsko-polské spolupráce. Eh, Sidonia byla dost ostrá, útočila a všichni ostatní najednou bránili komisaře. To byla rozumná taktika a já se k ní připojím. My bychom tedy také měli uznat, že ta dobrá prezentace, eh, ve které všechny souvislosti byly ukázány, tato dobrá prezentace zde byla učiněna poprvé a za na přítomnosti eh, pana komisaře bych mu chtěl přeci jenom poblahopřát. Co se týče detailů, tam samozřejmě mnohé, což také jistě uděláme. Nyní se soustředíme pouze na ta hlavní čísla a je zde ještě mnohé, co ještě není vidět, banány a tak dále, ale eh, to nemůžeme probírat nyní. Chtěl bych však zdůraznit a možná ironicky eh, eh, následující věc. A sice proč je tomu tak, že zpravodaj na rok 2010 předkládá tyto otázky s větším procícením než zpravodaj pro rok 2011. To, o čem hovořil pan komisař, to bylo úzce spojeno s otázkou zvládání krize z roku 2010 a to bylo skutečně to, co Evropský parlament prožíval. Politika pro mládež a podpora mládeži, to bylo nyní ještě podpořeno číslo, takže já se pravodaje budu rovněž Eh, podporovat dalšími čísly. To, že komisař však jednoznačně konstatoval to, že komise se snaží vytvářet zaměstnanost a tak dále, to je skutečně eh, taková klíčová otázka. Eh, členské státy toto musí učinit především a každý eh, musí využít svých prostředků. Pokud však tyto prostředky jsou dobře využity, tak můžeme krizi skutečně zvládnout dobře. A proto se domnívám, že to by mělo zůstat prioritou. Poslední poznámka, pane předsedo. Všechny ty krásné prezentace a slova, která jsme k tomu slyšeli, nám nepomohou, pokud pan komisař by neřekl, že návrh rozpočtu musí být ještě proskoumán. Ta marže je dost malá a e, ten návrh rozpočtu EU bude příliš e, rigidní, nebude e, moci dobře fungovat ve světě, který se stále mění. Tyto marže jsou dost malé, z 1,2 miliard připadá 800 milionů zemědělství a to je dost nevhodné pro to, aby se zavládaly ony velké problémy. Já jsem eh, si vědom toho, že mnohé vypadá negativně, ale eh, mnohé je nutné ještě prověřit, abychom mohli jít kopředu. Děkuji. Děkuji vám. Ann Jensen. Děkuji, pane předseda. Budu hovořit stručně. Já souhlasím s většinou věcí, které byly zmíněny. V mnoha ohledech můžeme panu Levandovskému zatleskat, udělal dobrou práci, ale také víme, že marže jsou opravdu nízké a možná, že jsou ještě nižší v realitě, než jak jsme si to uvědomili například u okruhu 4 a také u 1b, tam, kde jsou agentury. Je důležité také o tom hovořit, kolik mohou uspořit členské státy, když budeme mít společný rozpočet. A to také musíme dát najevo tisku protože si myslím, že ne získáme celkový obrázek o tom, jak je výhodné mít společný rozpočet. To se týká jak eh, externí služby, tak i agentur a tam byly zmíněny nárůsty a nárůsty tam musí být. A to také se týká potom úspory na straně členských států. Já chci říci, že tady také byly zmíněny evropské školy. Také jsme mývali řečníka pro evropské školy a když vytváříme agentury po Evropě, tak toto také vytváří potřebu pro vznik evropských škol. A já se domnívám, že bychom se tím měli detailně zabývat možná, že bychom mohli postupovat jinak. Mohli bychom vytvářet evropské třídy v normálních školách a možná, že by to bylo levnější a flexibilnější. Také bychom měli být nápomocní a snažit se také jisté administrativ, najít určité administrativní úspory. Eh. Děkuji, Anna. Paní Galia Fabal. Děkuji, pane předsedo. Požádala jsem o slovo, abych položila otázku pana Levandovskému. Chtěla jsem se zeptat na budget review a já nevím, co to přesně znamená a na to jsem se ho chtěla zeptat. A ještě chci upozornit na celoživotní vzdělávání. O tom také pan komisař hovořil. Ano, je pravda, že Erasmus stipendia jsou důležitým programem, ale také bylo řečeno, že některé programy úplně nefungují a já jsem měla dojem, že nám tím chtěl naznačit, že bychom je měli tak říkajíc vyloučit. Není to poprvé, kdy komise říká, když program nefunguje, takže se hned zručí, zruší, vyloučí. Ale nejdříve bychom měli zkontrolovat, prověřit, proč určitý program nefunguje. E, pro, když máme v rozpočtu program, tak je tento program naší prioritou a proto je nesmyslné některý program vyloučit, ale nevíme proč a často to bývá tak, že se zruší někde některý program, protože se peníze na to potřebují někde jinde. Pan Andres, děkuji. Budu hovořit velmi stručně. Pane předsedo, za nejdříve chci říci, že mám velkou radost z toho, že zde byla formulována a zavedena priorita mládež. A tady je důležité, aby se posílily stávající programy, především Erasmus, aby oslovil více lidí, aby i rodiny eh, znevýhodněné a znevýhodní mladí lidé se tí, těchto programů mohli zúčastnit. A potom Erasmus pro podnikatele, Toto také vítám. To je to, co se říká v Číně, že velká cesta začíná malým krokem a ten, tato částka zde je malý krok. My také chceme, aby existoval určitý směr vedoucí k tomuto cíli, tak aby se také zvýšila zaměstnanost mladých lidí, protože nezaměstnanost je v současné době 20 a proto musíme nezaměstnanost v různých programech řešit. My jsme měli program Erasmus, který jsme nazývali první zaměstnanostní program. A potom ještě jeden dotaz, který se týká klimatických změn. V roce 2011 je rok, kde e, Evropa chce vydat 2,4 miliony peněz, e, euro a kde na to vezme peníze. Grácie. Ano, děkuji. Je skutečně Eh, velmi jasné, že ty eh, marže se navýšily. Chtěla bych je však eh, také říci, že ve srovnání s poslední revizí rozpočtování byly navýšeny. Máme pracovní dokument Sidonie z března a především v okruhu dvě je tomu tak, že tam máme nyní 800 50 milionů a nikoliv jenom 100. Takže sice je to omezeno, ale přeci jenom eh, to odpovídá tomu, co jsme skutečně žádali, tedy eh, v té eh, hluboké revizi. Obávám se však toho, že vše ještě není zcela jasné co do mechanismu. To znamená, že když se na jedné straně eh, marže navýší, ale sníží se ta hranice varování, kterou jsme definovali, eh, tak vidíme, eh, že komise hlavní téma tohoto rozpočtu řeší jinak a je nutné revidovat. Děkuji. Já se obávám, že odpověď na tuto otázku je jasná, asi bude ano. Pan Godman Děkuji, pane předsedo. Chci říci několik obecných poznámek. Podíváte-li se na prezentaci, tak uvidíte, že plán má 12 miliard rozdílu mezi platbami a závazky v roce 2011. 142 miliard závazků a 130 plateb takže 12 milionů rozdíl. V roce 2010 byl rozdíl 19, v roce 2009 to bylo 23 miliard. Takže otázka na rozdíl mezi platbami a závazky do posud nebylo Eh, úspěšné minimalizovat rozpočet a nyní je plán minimalizovat rozdíl a sice dvakrát, protože důležité je, co bude vyplaceno. Je tady otázka, k čemu se zavážeme a potom druhá otázka je toho, co vyplatíme. Takže my tady máme opravdu eh, instituci, orgán, který je proti dalším výdajům. Takže dále, když hovoříme, když vidíme ty rozdíly 8, 9, 10, tak tady bychom mohli najít dvě velké odchylky. Za prvé, plánu Levandovského uvidíme, že zemědělské peníze v roce 2011 budou v souladu s 2010. Nevidíte tady žádné rozdíly například v platbách, ale v roce 2009 platby byly 22% nižší než v roce 2008. A plán 2010 byl, že tento deficit má být pokryt. A já jsem hovořil s ministrem zemědělství a ptal jsem ho, se ho, proč neprotestujete proti této velké redukci. On řekl, eh, tam ještě nebyly dokončeny projekty a odkládá se to na letošní rok. A když vidíte, že v rozpočtu 2010 je obrovský nárůst a je to realistické a já se ptám, zdali bychom měli ponechat tento eh, absolutní plán na rok 2011, protože jestliže existují tak velké rozdíly 8, 9, 10, 22%, když to jde nahoru a dolů, tak eh, potom musíme také chápat, jak naplnit určité ty mezery a díry. Potom také výzkum. Hovoříme o sedmém programu, ten je strašně krásný, ale tady není rok 2008 protože když se podíváte na celý vývoj 2007, 8, 9, 11, všechno to jde krásně nahoru, ale problém, když sem zařadíte platby 2008, tak to tak nevypadá. Jde to nahoru, pak 2009 to jde zásadním způsobem dolů. Já tady mám čísla, a mohli byste jasně říci, že platby do výzkumu v roce 2009 to bylo něco kolem 4,5 a 2010 je to o 1,5 miliardy méně. My tady hovoříme o prioritách, ale vlastně v praxi naplánujeme méně plateb. A otázka zní, jestliže nemůžeme plnit, tedy ti, co jsou zodpovědní za programy, když nemohou provádět a plnit, tak je to rezerva či ne, jak pro zemědělství, tak pro výdaje ve výzkumu. A naposledy, já vůbec jsem nepochopil, že tady nebude přece žádná nová komise v roce 2011, ale když jsme o tom hovořili, tak je to jinak. Opravdu nebudou vznikat v komisi žádné nové posty, žádné nové funkce. Takže to myslím, že je strašně odvážné ale tvrzení, ale doví, jak to bude v praxi. Podíváte-li se na to z perspektivy tří let, a když hovoříme o střednědobé revizi, tak na závěr chci říci, že bychom se měli zaměřit na ty obrovské odchylky. A my nikdy jsme se nedozvěděli, jak tím došlo a jak bychom měli postupovat v budoucnosti, tak abychom ne, navrhli pouze závazky a potom nedošlo k provedení pladeb. Tady to se netýká pouze marží. Za prvé, mě by zajímalo, zdali opravdu jsou e, tyto závazky realistické, které byly slíbeny. Ano, děkuji, kolego. Děkuji, kolego. Rok e, za rokem je rozdíl mezi tím, co je v předběžném návrhu a v návrhu rozpočtu Eh, tak jak byl prezentován dnes a tím, co je potom skutečně eh, realizováno během rozpočtového roku, je čím dál tím větší. Eh, my máme takový pocit, že naše debaty jsou dost virtuální poslední řečník a pak poprosíme Sidonie o slovo na závěr paní Karaljo. Děkuji, pane předsedo. Já bych ráda řekla, že souhlasím s těmi celkovými prioritami v oblasti mládeže a znalostního eh, rozvoje, ale eh, problém je v detailech a ten obrázek je příliš eh, velký a nepřesný na to, abychom se mohli na nějaké podrobnosti zaměřit. Dovolte tři krátké poznámky. Za prvé, Ráda bych viděla ambicioznější nárůst prostředků na mládež a vzdělání v oblasti Erasmus Mundus. Tam, kde se jedná o Erasmus pro podnikatele, ty 2 miliony představují velice malou částku to je vlastně zatím jenom 1100, 1200 eh, mladých lidí, eh, tak mělo by to být pilotní akce eh, raději než program. To bychom tedy opravdu měli znovu zvážit. A za druhé vítám nárůst e, u rámcového programu, nicméně ta část, která se zabývá inovacemi, to je velmi důležité pro Evropu a tam je to zvýšení velice malé. Je tam zmíněn program SIP, do kterého jsou zapojeny malé a střední podniky a vztahuje se k konkurenceschopnosti, tam je to zvýšení 4,4% a ostatní projekty co se týk, eh, které se vztahují k inovacím, nejsou zmíněny jako institut, eh, Evropský institut pro inovace a technologie. A třetí eh, poznámka se týká toho, co řekl komisař o politice soudržnosti. Je tady zvýšení a komisař zmínil, že také dochází k zeměpisné redistribuci, přerozdělení a že se tady nové členské státy více podílejí. Já chci ještě zdůraznit, že pro další země, jako na, jižní země, Portugalsko například, eh, také prožívají Eh, také vlastně patří do strukturálních fondů, sociálních fondů, fondů soudržnosti a neměly by být tyto země opomíjeny. Děkuji. Děkuji vám, paní kolegyně. A teď Sidonie. Paní zpravodajka eh, chce říct pár slov závěrem pár slov. Eh, ano, závěr nevím, jestli se dá hovořit o závěru v této fázi. Každopádně bych chtěla poděkovat všem těm, kteří si vzali slovo a kteří vyjádřili eh, svá stanoviska. To je pro mne velice nápomocné eh, ve světle přípravy zprávy k návrhu rozpočtu. Chci jenom zdůraznit, že se nacházíme ve velice E, přesně a krátce vymezeném časovém harmonogramu. Máme velmi málo času na vypracování zprávy k návrhu rozpočtu, e, takže se pokusím e, dobře zohlednit se svými spolupracovníky to, co tady zaznělo a zapracovat tyto stanovi, tato stanoviska do mého návrhu Samozřejmě, jak už jsem řekla v úvodu, potřebuji vidět eh, konkrétní eh, dokument, potřebuji eh, odpovědi na své konkrétní dotazy a zdá se mi, že něco z toho, co tady zaznělo, něco z toho, co komise do návrhu zprávy začlenila, odpovídá našim očekáváním, ale jsou tedy jiné body, které si ještě zasluhují do vysvětlení. Každopádně nemohu to slíbit, ale doufám, že budu moci eh, rozdat návrh své zprávy poměrně brzy vám všem. Budu eh, v kontaktu s, rozpa, eh, s předkladateli či zpravodaji v dalších výborech, abychom v součinnosti zajistili, že budeme připraveni předtím, než bude se konat rada. Takže takhle bude vypadat rytmus naší práce a ještě jednou děkuji všem za e, příspěvky. Děkuji Sidonie, tak jak to teď Sidonie připomněla, je třeba si eh, připomenout, že v našem nařízení jsme eh, tedy uvedli, že ještě dřív, než se rada vysloví v prvním a jediném čtení k návrhu rozpočtu, tak Evropský parlament vyjádří svou své první stanovisko, svůj první dojem z toho návrhu. Takto jsme to také vždy dělali i předtím, kdy vždy vlastně bylo přijato usnesení parlamentu eh, dřív, než eh, se k tomu vyjádřila eh, rada. Takže hůty pro analýzu tohoto návrhu usnesení, tak jak to navrhne Sidonie je 10. květen 2010, takže 10. května se budeme zabývat v našem rozpočtovém výboru návrhem zprávy Sidonie. 12, do 12. května bude možno předložit pozměňovací návrhy. V našem rozpočtovém výboru přijmeme zprávu 2. června a e, o zprávě bude tedy hlasováno během červnové plenárky před radou ministrů a je důležité, abychom tedy dodrželi tento časový harmonogram. Takže tato výměna názoru trvala déle, než jsme předpokládali, ale každopádně je to nejdůležitější téma celého roku a je proto e, důležité, aby všichni mohli říct svůj názor a já děkuji kolegům, kteří tak učinili. Teď mohu říct, že nebudeme tak úplně měnit téma. Konstatovali jsme, to, co jsme se trochu obávali, a to, že návrhy, které nám může komise učinit pro rozpočet 2011, jsou velice málo uspokojivé. Spíš jsme zklamáni, eh, protože je tedy rozpočet sešněrován Eh, sešněrován tou eh, šněrovací kazajkou ohledně eh, tedy toho víceletého rámce do roku 2013. Potřebujeme modifikaci tohoto víceletého rámce, řekli jsme to několikrát, naposled během pomyslního setkání s komisařem Levandovským. Byli jsme také postaveni tváří v tvář tomu, že velice váhá s tím, aby vůbec eh, vyslovil termín budget review. Hovořili jsme následně s koordinátory a eh, dospěli jsme k názoru, že eh, je třeba dobré politické iniciativy, abychom projevili svou vůli, abychom přiměli komisi a jejího předsedu aby se pustili do revize finančních výhledů, do revize, která by byla ambiciózní a že způsob, jak to učinit, je převést tu debatu na veřejné fórum. Takže ve formě dvou e, ústních otázek e, tak učiníme. Reimer Bogel připravil e, texty těchto ústních otázek. Já ho tedy požádám, aby nám to trošičku vysvětlil a aby nám ukázal, jak to dále vidí v tom postupu. Dank. Ano, děkuji. Já budu relativně stručný. Mám eh, menší zasedání o rozpočtových otázkách, eh, které jsem prezentoval na štrasburském zasedání, ale chtěl bych ještě předeslat, že když eh, před sebou vidím komisaře pro rozpočet, eh, tak mi to také připomíná, že v roce 2006 po závěrech Evropské rady byl šéfem parlamentní delegace při vyjednávání s rakouským předsednictvím a snažil snažil se vždy eh, připravit eh, vhodný eh, finanční rámec na následující léta, i když je tenkrát ještě nebyla Lisabonská smlouva. A ostatní členové této delegace byl Ralf Walter, sociální demokracie, a já jsem byl zpravodajem tenkrát. Takže tenkrát, když šlo o otázku možného uzavření, jsme měli před sebou obtížný úkol. Věděli jsme, že části parlamentu se tím výsledkem nebude eh, spokojená a viděli jsme také, že rakouské předsednictví šlo ještě dál, než jaký byl eh, vyjednávací mandát rady a zároveň jsme také věděli, že určitá část parlamentu chtěla uzavřít tuto záležitost a protože chtěli mít eh, k dispozici určitý kotlík peněz. Takže taková byla situace a my jsme se snažili část finančních požadavků proměnit v určité reformy. Reformy, které by pro Evropský parlament také přinesly určitou výhodu, eh, tedy výhodu ve smyslu práva na informace v zahraniční politice, ale i tedy otázka prohlášení eh, k která jsou pro někoho více či méně přijatelné. Ten výsledek byl poněkud eh, eh, zklamáním. Viděli jsme, že eh, potom došlo k nejrůznější interpretaci té nutnosti revize Komise byla také přizvána a v letech 2007-2008 eh, předkládala tuto revizi a komise se eh, na to dívala zcela jinak než rada. Ta interpretace byla zcela jiná a komise také kvůli eh, zpoždění v přijímání Lisabonské smlouvy viděla, že ten časový plán, ten harmonogram nebude moci být dodržen. Také došlo tedy ke Eh, eh, stanovení nové komise. Takže nyní eh, ta možnost předložit ústní otázku na plénu je dána také tím, že celková problematika těch témat, které máme nyní před sebou, je nutné předložit do agendy také v souvislosti s realizací Lisabonské smlouvy Eh, a s možností tedy toto převést do rozpočet a provést technické a jiné změny vyplývající z Lisabonské smlouvy. Eh, konec konců to musí také vést k revizi eh, s rozpočet. Je to tedy otázka, eh, která eh, byla předložena. Goran to řekl eh, skutečně pravdivě a i to bylo součástí společného prohlášení. Bez toho, abychom tu zprávu mm, posoudili, nemůžeme ani tu stávající dohodu mezi tedy jednotlivými institucemi posoudit soudit. Otázkou tedy je, zda bude možné dosáhnout té dohody, zda je možné tedy eh, vůbec provést adaptaci této dohody v rámci eh, toho víceletého programu eh, a také v souvislosti s deficity, které vlastně jsou již vidět a bez toho, abychom je mohli snižovat a řešit. Druhou možností bylo mít eh, jednoletý rozpočtový eh, postup po celé tři roky a tady bychom museli očekávat ještě obtížnější situaci než v minulosti. Přitom eh, vidíme, že komise v novém složení má zcela jinou manévrovací hmotu. Eh, A v této souvislosti bych vám chtěl tedy navrhnout, abychom mm, postupovali následovně. Eh, tyto dvě ústní otázky by měly být na plénu v květnu 2 a znamenalo by to také však, že eh, musíme dodržet lhůtu, eh, která platí pro radu, to jsou tři týdny eh, vždy, to znamená, že již zítra bychom měli o tomto rozhodnout. Eh, viděli jsme, že eh, jednotlivé politické skupiny eh, navrhují změny textu. Já bych také chtěl navrhnout, aby na základě této debaty a dalších poznámek dnes odpoledne byl stanoven přesný text. Část formulací můžeme převzít, ale některé věci se mi nelíbí, třeba také nadpis, ale to je jistě věc, o které budeme moci diskutovat diskutovat. Chtěl bych také navrhnout, abychom dále protože eh, radu a komisi donutíme, aby skutečně ukázali, jaká je situace eh, v reálu, tak se musíme také podívat na ty revize 003 a na ty eh, právní problémy, které se mezi tím ukázaly. Toto všechno by mělo být projednáno veřejně na plenárce. Následujícím krokem by eh, bylo eh, nerozhodnout tedy v květnu, ale využít náš jednací řád a sice článek 81 odstavec 3, cituji anglicky. Required for a proposed legislative act or an envisaged international agreement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 a já se domnívám, že tato cesta eh, v sobě skrývá eh, určitý šarm a sice nabízí nám trošku více času, abychom se intenzivněji eh, podívali na některé detaily, některé položky a komisi a radě tím ta, zároveň také řekneme, drazí přátelé, jsou zde návrhy komise, které jsou vlastně jenom adaptací a to je pro nás moc málo. Zatím neprobíhaly však žádné eh, skutečně korektní rozhovory ani v radě, ani s námi. Není možné, aby nám rada potom předložila určitý balíček, eh, který by jenom eh, nabízel možnost buď ho akceptovat, anebo odmítnout toto není concept procedure. Vždyť existuje také jiný článek, to je 312, myslím, odstavec 5, kde rovněž jsou stanoveny určité principy zjednodušení a účinnosti spolupráce. A možná, že bych komise a rada s ohledem na obtížné balíčky, před kterými ještě stojíme, Eh, měli přemýšlet trochu víc o tom, že by bylo možná vhodné eh, také eh, udělat tu druhou část z VIFTu takto. Možná, že by bylo tedy vhodné říci po intenzivní přípravě předložíme průběžnou zprávu o těchto dvou adaptacích interinstitucionální dohody a pak by abychom přešli do eh, prohlášení eh, pléna. Eh, toto by mohlo být publikováno potom v červnu a rozpočtový výbor by tak byl kryt rozhodnutím pléna a celá jistě by tedy ona výchozí pozice pro jednání s radou mohla být posílena. Návrhy komise bychom takto mohli Eh, ještě eh, zlepšit. Takže to je postup, který bych navrhoval. Nemít tedy nyní eh, ono usnesení, ale až v červnu na základě průběžné zprávy postupovat tedy jinak. Děkuji, výborně, Reimere. Takže připomínám, že pokud se to týká toho, co jsme doposud uvažovali, dochází k menšímu pozměnění. Každopádně ústní otázka zůstává směrem k radě a komisi, ale neukončíme to e, usnesením během květnové plenárky, druhé květnové plenárky, ale Stanovisko eh, plenárního zasedání bude přijato později v červnu nebo v červenci na základě eh, vlastně právní analýzy, a to nám také Reimer připomněl, že tak se postupovalo po každé v obdobných situacích a my můžeme to datum přizpůsobit podle toho, k čemu dojde, či naopak podle toho, k čemu nedojde na úrovni Evropské komise. Každopádně se na komisi pokusíme i nadále tlačit. Haider eh, Gardia Sabal požádal o slovo. Děkuji, pane předsedo. Co se týče této ústní otázky či ústních otázek, tak už jsem se k tomu mohli vyjádřit při posledním eh, zasedání. Eh, máme naše stanovisko sociální listů a demokratů, ale nemyslím si, že je příliš vzdáleno tomu, co řekl kolega BG. Jak už jsem ale řekla minulý týden, myslíme si, že je třeba věci ještě trošičku prohloubit. Revize tohoto rámce e, nezávisí pouze na Lisabonské smlouvě. To je jistě důležité, ale Rada přijala v posledních letech několik důležitých rozhodnutí. Pak tady máme strategii 2020 a my bychom rádi ještě více zdůraznili, proč je dobré se zabývat revizí tohoto finančního rámce. Teď jsme vyslechli prezentaci eh, předběžného návrhu rozpočtu na rok 2011 a možná, že by bylo dobré trvat na určitých důvodech pro revizi rozpočtu i na základě této prezentace. A mohli bychom možná trošičku niancovat naše stanoviska tak, abychom dospěli k vyváženému dokumentu. V minulém týdnu jsme hovořili o té průběžné zprávě a já jsem řekla, že by bylo dobré o té disku, eh, otázce diskutovat a že bychom možná mohli dospět do trochu podrobnějšího stanoviska parlamentu, eh, stanoviska, které by bylo takové více vyargumentované a tak dále. Ale myslím si, že jsme si s tím vzpomněli patrně trošičku pozdě. A teď, když tady budeme mít ty ústní otázky a tu, předběžnou, a tu průběžnou zprávu, tak už vlastně v květnu dojde k první e, definici stanoviska e, parlamentu. Pokud to bude v červnu, v červenci, před Eh, letní pauzou, tak si nemyslím, že by to bylo nějaké velké spoždění, protože už tady máme to první, eh, tu první pozici. Eh, myslím, že dospějeme ke schodě, myslím, že tady v tomto rozpočtovém výboru sdílíme ten hlavní cíl a je dobře konkretizovat naší společnou strategii. Předseda, zdá se mi jasné, že v ústní otázce musíme požádat komisaře, tak jak to také Geren eh, řekl a Reimer to rovněž zdůraznil, aby nám prostě dal písemnou podobu své zprávy o e, výkonu e, toho finančního rámce 2007 až 2013. Je trošičku zvláštní, že komise e, to dnes projednala v, kolegii, komis, v kolegiu komisařů, tuto zprávu schválila, komisař potvrdil, že ta zpráva existuje, ale nechce nám ji ukázat. Každopádně musíme z toho vyvodit nějaké politické závěry. Za druhé je zapotřebí, aby v květnu jsme věděli přesně, co komise žádá e, jako e, finanční zdroje pro fungování e, služby pro vnější činnost. Zdali komise chce tak trochu přizpůsobit finanční rámec k této otázce, anebo to bude součást širší revize. To je otázka, na kterou dnes evidentně komisař reagovat nemohl, ale my v květnu na ní musíme znovu trvat. A teď, co se týče eh, té průběžné zprávy, předběžné zprávy z eh, politického hlediska je jedna z otázek, kterou si budeme muset položit, otázka následující. Učiníme tak tedy v červnu jak toto sladíme se zprávou, kterou eh, budeme schvalovat na základě eh, tedy eh, textu Sidonie a která se bude vztahovat pouze k rozpočtu na rok 2011. Pokud tady budou ty věci se nějak se zbližovat, tak je třeba možná je nějak propojit a možná, že i z politického hlediska se nakonec rozhodneme je skutečně spojit. E, náš návrh e, zprávy k realizaci, teda k, ná, k návrhu rozpočtu na rok 2011 a naše stanovisko k zprávě o e, čerpání fondu v rámci finančního rámce 2007 až 2013. Neříkám, že tomu tak bude, ale měli bychom o tom uvažovat, protože je jasné, že někdy na podzim, a ta forma mi ještě teď není jasná, dojde nutně k poměrně obtížné e, rozpravě mezi třemi institucemi o finančních prostředcích Unie. A pravděpodobně to bude v souvislosti s finančními výhledy a ono se to prostě tak odstne uprostřed toho rozpočtového kalendáře a bude tedy e, určitý moment, kdy tyto dvě odlišné tyto dva odlišné procesy se budou muset buď spojit, anebo oddělit, ale musíme na to myslet. To je téma, které Iberijský poloostrov velice, velice tíží a proto tady máme další e, žádost o slovo z této části Evropy. Děkuji, pane předsedo. My plně souhlasíme se strategií, kterou nastínil Rainer Böge. A nechceme nic předjímat. To je také otázka prozatímního výboru. K tomu se určitě ještě vrátíme. My bychom nedoporučovali, aby položky, tedy slovo review bylo nahrazeno slovem revision. Protože revize, tedy review, přeskum, to není revize. A může to však vést k revizi, jestliže to bude výsledek společného jednání s radou, když se budou brát v potaz budoucích potřeb víceletého finančního rámce. My se domníváme, že bychom se měli zaměřit také na hodnocení budoucích potřeb finančního rámce a možná, že z toho vyplyne potřeba revize, ale protože jsme teprve na začátku, tak bychom termíny měli ponechat tak, jak jsou, dospět ke společnému stanovisku s radou a měli bychom se snažit se s radou dohodnout, takže bychom byli opravdu pro slovo review, tedy přeskum, a také bychom se měli snažit o co největší schodu mezi námi. Já si myslím, že tuto ústní otázku bychom měli předložit a na základě toho bychom měli zpracovat zatímní zprávu. Reimer, chceš, ně, Reimer, chceš něco dodat? chci požádat jenom o to, pokud se týče eh, verze a připomínek k ústní otázce, tak připomínky od sociálně demokratů jsme dostali a prosím ostatní frakce, aby nám tyto připomínky také dodali, abychom mohli potom předložit celkový e, návrh. Pokud se týče nadpisu, tak tady se nechci zaseknout, ale myslím si, že přepracování finančního rámce by bylo dobré a to je také na základě Lisabonu a to je v podstatě to všechno, na čem se můžeme shodnout. Technické, politické adaptace, přizpůsobení a tam, kde je to nutné, také revize směrem k agendě 2020, tak jak je to formulováno i v textu. Rychle chci říci, s čím nemám žádné problémy a nemám také problémy, když budeme citovat s rozhodnutím rady z roku 2005, tak musíme tady hovořit o dalekosáhlém review, tedy přeskumu, takže tento text bychom měli citovat, i když bychom raději hovořili o střednědobém přeskumu. A to je také formulováno potom, je tam doplněk formulovaný ve druhém a třetím odstavci a možná, že bychom tam měli několik slůvek pozměnit, ale jinak si myslím, že je to dobré. Pokud se týče čtvrtého a pátého odstavce na základě návrhu sociálních demokratů, tak tady zřejmě budeme muset několik slůvek změnit, abychom s tím mohli souhlasit. Já navrhuji, aby článek 312 odstavec 5 zatím nebyl intenzivně prováděn. My tady spíš očekáváme střednědobou zprávu, ale také očekáváme, že nám komise řekne, co hodlá udělat pro implementaci 312.5. To je pro nás velice důležité. Zde musíme dostat od komise jasné stanovisko a také očekáváme podporu ze strany rady, protože dohoda, která byla udělána na základě ústavního konventu, to bylo vyrovnání, e, protože jsme pro víceletý rámec vlastně vyjadřujeme pouze souhlas a jde o to, jak budeme postupovat v této oblasti v budoucnosti, tak aby se veškeré postupy zjednodušily a také, aby parlament se stal součástí tohoto řízení. Já se dnes večer to pokusím ještě přepracovat, tak abychom zítra mohli hovořit a hlasovat o definitivním textu ústní otázky. Nejedná se zatím o usnesení a rozhodnutí, tam musíme ještě ještě pracovat na dalších detailech. Très bien, je vous remercie, donc je crois effectivement. Děkuji. Děkuji vám. Já doufám, že nebude příliš obtížné toto dohodnout. Eh, takže sociální eh, demokraté eh, již předložili určité návrhy a možná, že ostatní politické skupiny by to mohly udělat tady a Reimer Böge na tom bude dnes odpoledne pracovat a zítra ráno nám řekne, jak to dopadlo. Takže nyní eh, můžeme přejít k následujícímu bodu a sice jde o bod 8. Jde tedy o otázku schvalování řídících a kontrolních systémů a plnění rozpočtu politiky soudržnosti. Kolega Godmanis sleduje tuto otázku. Jedná se o zprávu, která je předkládána každý měsíc a proto mu dávám slovo. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane předsedo, já budu stručný, protože o tom nehovoříme poprvé. Za prvé, máme tady většina z nás ty dvě tabulky, kde vidíte e, tu míru absorpce fondů od 1. října 2009, dá se říct eh, tedy až k lednu, 1. březnu, 1. dobnu. Na jedné straně uvidíte eh, údaje pro sociální eh, fond, na druhé potom u fondu soudržnosti a fondu regionálního, tam je to společně proto, že se ty průběžné platby poskytovali kompletně. Nebudu komentovat jednotlivé země, jenom jednu věc řeknu. DG Regio dost nedávno, 1. dubna, vydalo dokument komise, který se vztahuje ke strategii soudržnosti, to znamená, jak až dosud to jsou plněny cíle této politiky. Já jsem to celé pročetl a musím říct, že bohužel eh, to nemohu vnímat zcela jednoznačně, ale život je takový, jaký je. Mohu říct, že pokud se podíváme obecně na ten problém, tak eh, já nevím, proč všichni hovoří o sociálních důsledcích krize. Když se podíváte na skutečná čísla, tak sociální fond je na tom mnohem hůř než fond regionální či fond soudržnosti. Pokud se podíváme obecně na Evropskou unii a na datum 1. dubna či 1. ledna, tak pro eh, leden, únor, březen, pro ty tři měsíce vidíme, že růst platí, eh, růst je 61 pro regionální a kohezní fond a růst je pouze 12% o sociálního fondu. Pokud se podíváme na to, jak získávají země státy peníze ze sociálního fondu, tak bohužel po prvním lednu, kdy tedy eh, státy dali dokumenty k dispozici komisi, aby získali peníze, tak eh, je ta voda naprosto nesčeřená. Více jak 12, eh, vlastně 12 zemí neudělalo nic, eh, takže tady nedošlo k placení ve třech měsících 12 státům ze sociálního fondu, a to je hodně ze 27 zemí. Nevím, proč tomu tak je, ale takto to opravdu je. Problém eh, je také v tom, že některé země teprve nedávno začaly dostávat první platby. A to jsou specifické případy eh, první eh, platba ze sociálního fondu vlastně po čtyřech letech přišla do jedné země, komise s ní konkrétně pracuje. Takže když se na to podíváme zase z té pozitivní stránky, tak eh, u Fondu soudržnosti a rozvojového fondu tam se probudily i velké země a eh, dostali se do situace, kdy se zvýšila absorpce sedmkrát více v dubnu oproti lednu. Čtyřikrát víc u jiné země. Takže ty velké členské státy, které mají eh, dost finančních prostředků, začali také získ, eh, tedy dostávat prostředky. Jednu věc ještě musím říct závěrem. Bohužel nedochází k žádné analýze, přesné analýze ohledně důsledků mimořádných opatření, která komise přijímá tím, že v roce eh, v listopadu 2009 zvýšila eh, o 11 miliard eh, takzvané předběžné platby, advanced payments. A nevíme vlastně na základě jakého faktoru. Stále ještě doufáme, že budeme hlasovat o zprávě REGI, která o 0,7 zvýší eh, ty eh, zálohy do eh, několika zemí. Takže je třeba si uvědomit, že skutečné výsledky nejsou zcela čitelné. Pokud se situace nezlepší, tak musí komise promyslet jiná opatření a bohužel si nedomnívám, že e, mají k dispozici nějaké výrazné nástroje. Toto je všechno u regionálních fondů tam není mnoho zemí, které by se zastavily v letošním roce. Já jsem přišel pouze ke dvěma, došel pouze ke dvěma, tak to znamená, že až bude rozpočtový rok končit, e, tak e, pak to je úplně doba klidu a na konci roku můžeme také eh, očekávat určitý růst pladeb. Eh, není to zrovna dobrá, eh, dobrý postup, protože to je hodně zatěžující pro komisi, která nemá dost času věci analyzovat. A já musím říct, že bych nebyl takovým optimistou jako pan Hán. Včera slyšeli jsme ho ve výboru Regi eh, v tom smyslu, že se kola začaly točit. Eh, možná, že se začala kola točit, ale se sociálním fondem jsou určité problémy, kterým nerozumím, protože všichni hovoří o sociálních důsledcích krize a já se táži, proč vlastně je čerpání ze sociálního fondu méně efektivní než u těch dalších fondů. Děkuji. Merci. Eh. Děkuji vám, pane zpravodaji. Paní Anderson Pench je přítomna, je zástupkyní DG Regio. Chce komentovat otázky, které položil zpravodaj. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Ano chci se vyjádřit k několika tématům, o kterých také hovořil zpravodaj pro regionální fond a pro fond soudržnosti, tak tam vidíme lepší eh, schopnost absorpce do roku 2013. Máme asi 50 To je také to, co potvrdil zpravodaj. Opravdu došlo zde k pokroku chci se vyjádřit k tomu, jak eh, spolupracujeme v členských státech v oblasti implementace, hodnocení souladu. Nyní v Dubnu máme jenom 21 programů, které schvalujeme a my s těmito zeměmi velice intenzivně pracujeme a také s dalšími orgány, abychom celý proces urychlili. My jsme přesvědčeni o tom, že v následujících dvou měsících budou veškerá hodnocení schválena. Jak víte, tak toto někdy, právě hodnocení někdy vede ke spoždění. Pokud se týče výběru projektu, tak 31. března komise vydala zprávu o výběru projektů. Toto je nový požadavek pro nové programové období a tady také vidíme pozitivní aspekty. 28% nyní bylo již uděláno, i když tady vidíme, že existují určité rozdíly mezi jednotlivými zeměmi. Toto je také pozitivní aspekt toho, že projekty se začínají rozbíhat a také platby začínají být poskytovány. Děkuji. Madame, eh, Děkuji vám, pan Volgen. Děkuji. S velkým zájmem jsem se seznámil s tabulkami a také s čísly pro Spojené království. Za to děkuji zpravodaj, že jsme toto tabulku dostali. Vidím, že Velká Británie je opravdu v čele a my bychom chtěli být ještě lepší. Spojené království, tady vidíme, že jsou tady velké rozdíly mezi jednotlivými regiony a také v některých oblastech jsou velké rozdíly mezi alokovanými čísly a opravdu vyplacenými omezenými částkami. Více než 50 fondů bylo alokováno, poskytnuto, ale daleko menší část byla opravdu vydána. A mě by zajímalo, zdali se toto také analyzuje, jaké jsou například překážky pro implementaci určitých eh, alokovaných peněz Možná, že toto souvisí také s pravidly pro eh, přímou pomoc. Takže mě by zajímalo opravdu tato záležitost převádění alokovaných finančních prostředků ve skutečné platby. Salvador? Já chci říci následující. Poté, co jsem se seznámil s tabulkami pana Godmanise, tak musím říci, že je zvláštní zde vidět, že došlo k absolutnímu zastavení pladeb. V devíti členských zemích eh, k tomu došlo. Spravodaj, ptám se, zdali toto kontroloval. Máte představu o tom, proč od, dub, od ledna do dubna se vůbec nic nestalo. Je to pravdě, prapodivné, že v takto komplikovaném roce, kdy členské státy by potřebovaly evropské prostředky, že vlastně nedošlo k žádným předběžným platbám. Takže analýza čísel je důležitá, ale je také důležité vědět, proč k této situaci vůbec došlo. A pro rozpočtový výbor a pro poslance by bylo dobré dostat eh, vysvětlení, proč nebyly poskytnuté žádné meziplatby. Ano, jak řekl pan eh, Godmanis, jsme v takovém systému, který je skutečně zvláštní. Na jedné straně kvůli ekonomické krizi jsme eh, poskytli pokyn, že programy eh, plateb by měly být urychleny. Byly nalezeny prostředky pro financování eh, té komunitární části programu obnovy na dva roky za sebou a přesto přeze všechno ve dvou opravných rozpočtech za sebou. Rada žádala a dostala souhlas, tedy žádala o e, vyplacení velikých přebytků. E, e, to bylo tedy v tom opravném rozpočtu, kde se žádalo o tuto platbu. Čili je to zcela v rozporu. Máme velmi obtížné postupy a když chceme tedy něco orychlit nebo prostředky eh, nově eh, nasměrovat, také vidíme, jak je to strašně obtížné. Pan Godmany se chce ještě eh, odpovědět na položené otázky. Ne, ne, ne, já chci jednu věc zdůraznit. Máte naprostou pravdu. Velice mě mrzí. Eh, skutečně eh, já prostě pracuji, pracuji s čísly a není tady nějaký rozdíl mezi našimi čísly a čísly komise, díky bohu, protože ono se tady jedná o dvě věci. Pokud se podíváte na, te, na ten první sloupek, na to, co rozhodl uh, Evropská, rozhodla Evropská komise, eh, tak je to eh, něco, co je trošičku odlišné od té eh, položky, od té částky, která byla dohodnuta s Lisabonem. Já jsem předtím neužíval údaje z toho sloupku decided by the Commission. Za druhé, bohužel, Pan Rig má naprostou pravdu. Opravdu si myslím, že v mé tabulce jsou dvě chyby. Bohužel, omlouvám se, pokud se podíváte na eh, výzkum a rozvoj, tak eh, Irsko tam nemůže mít 53 eh, Prostě jsem pracoval příliš rychle. Takže Irsko v březnu, Lucembursko a Nizozemí to jsou údaje, které nejsou přesné. Zítra budou ty údaje přesné. Ještě jednou se omlouvám. Ale pak je tady ještě jedna věc a ta je vážná. Já se snažím v tom eh, vidět prostě jasně, jak je to možné, že žádné eh, průběžné platby nejsou poskytovány během tří, čtyř měsíců všichni dostávají ty tabulky o těch meziplatbách a vidíte, že se ty údaje vůbec nemění. Je to prostě stejná částka v lednu jako v eh, dubnu. Proč je tomu tak? Já si myslím, že potřebujeme věci změnit. A pokud dovolíte, tak já bych se zeptal DG Regia, protože oni jsou za to zodpovědní. Ne DG rozpočet. A pokud mi tedy dají nějakou eh, odpověď, tak vás pak budu jako členy rozpočtového výboru informovat. Proč tedy eh, ten počátek roku je naprosto pasivní eh, období. Přece peníze jsou zapotřebí vždycky. Vypadá to, jako že s tím mechanismem není něco v pořádku. A pak, když se blíží konec roku, tak jsou ty peníze začnou hrnout a tohle není dobrá praxe. Já se tedy pokusím získat pos, eh, písemnou odpověď a budu vás informovat. A ty dvě chyby ještě zítra opravím. Děkuji, pane zpravodaji. Ano, je to dost překvapující, že tady je určitý sezónní charakter eh, v oblasti rozpočtu, tak jako jsou sezónní práce, dejme tomu v zemědělství. Eh, je prostě určitá chvíle pro, eh, pro eh, sklizeň, pro dožínky, pro páření a tak dále v rozpočtovém světě. Zdá se, že tomu je obdobné, je to zvláštní. A teď tedy máme poslední bod před naší polední pauzou a tam se zdali je tady kolega Silvestry. Zdá se, že odešel. Dobře. Pokud eh, tedy kolega Silvestry není přítomen, tak se ptám, zdali se někdo může vzít slovo jeho jménem. Pokud ne, tak to vyřešíme nějak jinak. Jednalo se o prohlášení o práci té meziinstitucionální pracovní skupiny, co se týče politiky informací v oblasti informací. Nikdo ho nemůže nahradit dobře, takže já vám navrhuji, abychom teď naši práci přerušili. Pochopili jste, že toto zasedání rozpočtového výboru je trošičku mimořádné vzhledem k organizaci práce a načasování. Je to v důsledku prezentace návrhu rozpočtu na rok 2011 komisařem dnes se tedy nebudeme odpoledne scházet, budeme pracovat na té ústní otázce, na těch ústních otázkách. Máme ještě 15 minut, takže v sále zůstanou koordinátoři, tlumočníkům předem děkuji za jejich přítomnost 12.30. Každopádně zítra ráno si vezměte všechny vaše složky, pokud to tady necháte, zmizí to. Zítra se nebudeme moci sejít ve stejném zasedacím sále, budeme v budově Josef Antal ve čtvrtém poschodí v zasedacím sále Q1. Čtvrté patro budovy Antal. Josef Antal, místnost Q1. Končím naše dnešní zasedání a v sále zůstávají koordinátoři a členové předsednictva. Děkuji.